Milí kolegové, my poněkud spoždění, já se omlouvám za toto spoždění a prosím, usaďte se, neboť nyní, eh, až se usadíte, zahájím naši schůzi výboru pro rozpočet. La séance est ouverte. Tímto je schůze zahájena. Milí kolegové, pokud nikdo nemá žádnou námitku, pořad jednání bude považován za schválený. Rád bych vás informoval o změnách, které nastaly ve složení skupiny koordinátorů našeho výboru. Náš kolega Jordi Sore bude nahrazen Indrektem Tarantem, to je skupina zelených FA, a pan Jonathan Arnott nahrazuje Remon Finche za skupinu FDD. Obdrželi jste sdělení, které se týkají návrhu zápisu z posledních schůzí a pokud eh, nikdo nic nenamítá, budu považovat tyto zápisy za schválené. První bod na našem pořadu jednání se týká plnění rozpočtu za rok 2018. Eh, vždy takto postupujeme pravidelně, koordinuje si s všeobecným zpravodajem za rozpočet 2018 Zikvitem Murašanem, tedy jako vždy jsme sem pozvali Evropskou komisi, je zde pan Muriel, což je ředitel DG Patch a on nám krátce představí aktuální stav plnění rozpočtu což je tedy i hned po skončení rozpočtového roku 2018. Budeme mít eh, možnost hovořovat o míře plnění závazku a plateb eh, a dále také poslední eh, autonomní platby, které uskutečnila komise. Pak tady budeme mít úroveň znovu rozhrzených závazků. Tady budeme, vidíme, jak jsme během rozpočtového vyjednávání Eh, toto probírali a uvidíme, do jaké míry můžeme oplatit článek 15 nového finančního nařízení. Nebudete dále vyčkávat a dávám slovo panu Irielovi. Děkuji mu za to, že zavítal mezi nám a možná by nám také mohl říci, proč politiko říká, a to také pan Selmajer, s ohledem na možné rozpočtové dopady toho, že by nebyla dohoda o Brexitu. Pane Uriele, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jsem dostal příležitost eh, prezentovat implementaci rozpočtu na rok 2018 v detailech. Implementace rozpočtu na rok 2018 probíhala hladce, velmi dobře, všechny programy teď eh, už dosáhly cestovní rychlosti, takže rytmus, tempo implementace se zvýšilo a tím pádem Komise ukončila rok téměř s plnou implementací. A stojí za to zdůraznit, že na rozdíl od let 2016 a 2017 v roce 2018 toto proběhlo, aniž bychom museli využít doplňkový rozpočet. Samozřejmě finální Údaje ještě nejsou k dispozici, ty budou k dispozici v březnu s účetní závěrkou, ale 99,9 závazků bylo podle předběžných údajů implementováno a 99,8 prostředku na platby bylo také provedeno. Takže je to v podstatě plná implementace. Ta nedostatečná očekávaná implementace je asi ve výši 200 miliard ve všech kapitolách a o něco více než 100 miliard, milion v těch eh, zvláštních instrumentech, zvláštních nástrojích, takže dohromady to bude asi 300 milionů. Závěrečné číslo bude společně s ostatními prvky v tom přebytkovém rozpočtu jehož návrh bude eh, předložen nejpozději do 15. dubna. Pokud jde o politiku soudržnosti, tak dovolte, abych uvedl implementaci do detailu, protože vím, že to mnohé poslance tohoto výboru velmi zajímá. Pokud jde o implementaci programu z období 2007 až 2013, většina z, generace, z této generace programu je teď už uzavřena a na začátku roku 2018 jsme měli téměř 12 miliard eh, závazků, které ještě zbývalo vypořádat, tak asi 60 eh, této částky byla vyplacena v roce 2018, takže na konci tyto nedoplacené závazky byly sníženy na 4,8 miliard z té předcházející generace programu. Když se díváme na tento rok, eh, tak očekáváme, že proběhnou poslední platby, které se týkají období 2017 až 2013 a vše, co bude zbývat ke konci roku 2019, bude do velké části, z velké části vráceno. Pokud do rok 2020 a tyto programy, implementace začala velmi pomalu v letech 14, 15, 16, pak se od roku 2017 urychlila a v roce 2018 celkový odhlasovaný rozpočet na evropské strukturálně investiční fondy byly splně, plně spotřebovány, kromě 80 milionů na platby z Evropského fondu pro nejzranitelnější, takže 99,96 plateb v rámci fondu ESIF eh, bylo utraceno. Také je důležité poukázat na to, že platební deklarace, které jsme dostali od členských států, byly tak široké, že také komise mohla vyplatit eh, většinu z těch 8 miliard eh, vedlejších příjmů, které vznikly v plynulých letech při akceptování účtů. Takže výška 6,7 miliard byla vyplacena, asi 84 až 85 z celkové částky, což znamená, že pouze 1,3 miliardy byly nevyužity a to bude převedeno do následujícího roku 2019, kdy to může být využito. Předkládání žádostí o platby ze strany členských států v průběhu roku postupovalo poměrně pomalu až do listopadu, ale potom v prosinci jsme dostali 18 miliard žádostí o platbu z členských států, takže 38 všech žádostí předložených v průběhu roku jsme dostali v prosinci. Komise se snažila vše velmi rychle proplatit a proto do konce roku vyplatila většinu těchto žádostí. Zůstalo tedy pouze 3,4 miliardy žádostí o plateb, které komise obdržela po 27. prosinci a tím pádem je nemohla zpracovat před koncem roku. Většina těchto žádostí už byla do této chvíle vyplacena. Kromě toho, s výjimkou těchto žádostí, které jsme dostali po 27. prosinci, byly žádosti ve výši 1,5 miliard, eh, které byly odloženy, protože musí být dále přeskoumány a do té chvíle byly pozastaveny. Prosinec 2013 byl velmi důležitou lhutou, pokud jde o to automatické pravidlo N plus 3. V přeprogramování na začátku tohoto období většina z té tranše na rok 2014 byla přeprogramována do roku 2015 a cíl, kterým bylo vyhnout se automatickému vracení podle pravidla N plus 3 v roce 2018 odpovídal v podstatě téměř dvěma ročním tranším. Ale vzhledem k tomu masivnímu předkládání žádostí v prosinci 2018 bylo téměř dosaženo toho cíle pro automatické vracení a to riziko na konci roku 2018 je asi jen 250 milionů. Což si myslím, že je velmi dobrý výsledek. Přesnost prognóz členských států se také výrazně zlepšila. Před dvěma lety byla tato přesnost velmi nízká a chybovost pro všechny členské státy byla v průměru 48%. Teď v roce 2018 se pro kapitolu 1b přesnost zlepšila, chybovost je pouze 6%, tím se také komise může zlepšovat, může zlepšovat také přesnost svých vlastních prognóz plateb. Pokroku bylo dosaženo také pokud jde o jmenování národních orgánů. Na konci roku 2018 pouze dva operační programy neměly oznámeny tu jmenovanou autoritu, ten jmenovaný orgán. Týká se to jednoho programu ve Spojeném království pro nejzranitelnější a operační program pro Saint-Martin ve Francii, který byl odložen kvůli dopadu hurikánu Irma. Myslím si, že tento proces, který vypadal trošičku jako úzké hrdlo při implementaci v počátečních letech, je už teď plně završen. Soudržnost nebo fondy ESIF obecně. Implementace teď dosáhla 27 celkové alokace na 7 let porovnání se 16% na konci minulého roku a 9% na konci roku 2016. Na závěr ke, k soudržnosti. Pozbudivé také je, že míra výběru projektů v členských státech také velmi postoupila v roce 2018. Teď dosáhla 67% v porovnání se 44% před rokem. A vzhledem k tomu, že máme finanční implementaci, ve výši 27% a výběr projektu na 67%, tak si můžeme být jisti, že máme k dispozici dostatečnou zásobu projektu, abychom mohli v budoucnosti předpokládat hladkou implementaci. Pár slov k autonomním transferům komise. Komise velmi používá tyto autonomní transfery. Samozřejmě dodržuje limity stanovené finančním nařízením, aby umožnila hladkou implementaci rozpočtu. Většinou se to týká doladění platebních eh, potřeb. Do omezenější míry jsou tyto autonomní transfery také používány pro závazky. Uvedu pár příkladů těchto transferů z minulého roku. Pod kapitolou 1b se některé závazky musely přesunout mezi kategoriemi regionů a také mezi sociálním fondem a fondem pro regionální rozvoj. Aby se rozpočtové závazky uvedly do souladu se změnami operačních programů v členských státech. Druhý příklad se týká kapitoly 4, kde komise přesunula 23 milionů z IPA do ENI, aby posílila program na podporu rozpočtu v Maroku. A to bylo možné, protože jsme identifikovali vedlejší příjem pod IPA, který se uvolnil a mohl být využit, takže to nemělo, tento transfer neměl žádný dopad na program IPA. Třetí příklad se týká kapitoly 3, kde Evropská agentura, pohraniční a pobřežní agentura ušetřila nějaké peníze, které byly přesunuty ze strany komise na nouzovou pomoc. Autonomní transfer na humanitární pomoc, to je možnost, kterou finanční nařízení komisi poskytuje v případě, kdy se po prvním prosinci objeví mezinárodní humanitární krize. Komise v tomto rámci znovu využila asi 10 milionů závazcích a 2 miliony v platbách z nevyužitých prostředků pod kapitolou 4. Využilo to tedy na humanitární pomoc v souvislosti s konfliktem v Jemenu. Rozpočtový orgán byl pochopitelně náležitě informován. Dnes dopoledne budete diskutovat o tom transferu to bylo velmi omezené. My navrhujeme 64 milionů z kapitoly, především z kapitoly 4, přesunout eh, na posílení programu na rozvoj venkova, tím se pokryjou všechny zbývající žádosti a budeme moci proplatit členským státům platby, které už eh, provedly v rámci sdíleného řízení. A závěrečný bod mé prezentace se týká úrovně celkových eh, navracených plateb, to je 2,5 miliard, je to nižší než v minulých letech. Minule jsme měli 5,3 miliard, před dvěma lety 3,7 miliard. A především tato částka pod kapitolou 1b je mnohem nižší než minulý rok. V roce 2017 jsme eh, vrátili asi eh, přes 3 miliardy, především se to týkalo uzavření předcházející generace programu 2007 až 2013. Teď to bylo méně než žádná celá 4 miliardy, tedy pokud o kapitolu 1b. Jinak u jiných kapitol jsou tam jisté odchylky, ale v podstatě je to v souladu s trendem z uplynulých let. Pokud o ty prostředky, které jsou k dispozici podle článku 5.3 finančního nařízení. Ty vím, že jsou pro vás velmi zajímavé. V průběhu roku 2018 281 milionů těchto prostředků na výzkum podle tohoto článku bylo dáno k dispozici. Je to tedy nižší částka než v roce 2017, kdy to bylo přes 400 milionů a kdy jsme o tom velmi intenzivně diskutovali v dohodovacím řízení. Komise ve svých týdenních zprávách také tuto částku zvlášť zahrnuje. Pane předsedo, pochopitelně budou následovat ještě přesnější zprávy o implementaci a podrobnější vyhodnocení bude předloženo v aktivním monitorování rozpočtu v souvislosti s tou zprávou, o které budeme diskutovat 20. března. Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu řediteli. Děkuji vám za vaše upřesnění. A nyní je. Co si o to myslíte vy, je všeobecní zpravodaji, pane Marušené? Tak zaprvé dovolte, abych poděkoval panu řediteli za podrobnou prezentaci. Dále bych chtěl poděkovat kolegům za práci, kterou jsme spolu odvedli, včetně priorit pro tento rozpočet, schválení v parlamentu, konciliaci v radě, v komisi a také za pomoc komisi při implementaci tohoto rozpočtu. Domnívám se, že rozpočet na 2018 byl se získá implementace eh, nejlepším rokem eh, v tomto finančním rámci od roku 2014. Znamená to, že jsme správně stanovili priority a identifikovali jsme oblasti, kde jsou peníze nejvíce potřeby, potřeba, kde je možné je absorbovat jak nám tady bylo vysvětleno. Je to pátý rok víceletého výhledu a je třeba se z toho poučit do budoucna. Je velice dobře, že se nám dařila implementace, ale je třeba zajistit, aby také v příštích víceletých výhledech byly tyto rozpočty stejně dobře plněny a to už od 1. ledna 2021. My jako parlament jsme již teď připraveni vyjednávat s radou a s komisí. Nejpovzbudivější eh, byla úroveň eh, vyplácení prostředků z kohezních fondů, eh, což znamená, že kohezní fondy se vedou dobře a to je důležité. Opět to znamená, že v té kohesní oblasti jsme identifikovali správné priority a spolu s českými zeměmi jsme eh, zajistili to, že peníze se dostanou skutečně k těm správným recipientům. Ale mám tady jednu věc, pokud se týče těch prostředků, které byly uvolněny a vráceny. Eh, případně prostředky, které byly převedeny do dalšího období. Když se podíváme, kolik je to celkem, eh, tak je to obrovské, jsou to obrovské částky. Třeba v případě Kosme 55 milionů, eh, zatímco celkově to bylo 355 eh, milionů nebo doprava 281 milionů vráceno oproti 1,85 miliard. Otázka je, jestli můžete vysvětlit, proč z těchto prostředků, které byly převedeny do dalšího období, jsou takové částky opět vraceny. Jinak bych chtěl poděkovat komisi za implementaci rozpočtu a poděkovat také kolegům za odvenou práci, protože ta byla skutečně vynikající práce. No a tím, že ještě schválíme, schválíme některé transfery dnes dopoledne, eh, bude to vlastně definitivní potvrzení tohoto rozpočtu. Děkuji. Děkuji panu všeobecnému zpravodaji pouze takové upřesnění. Ty dekomitmenty, to je rok 2018 a týká se to prostředků na rok 2018. Nejsou tam tedy dekomitmenty, které by se dívaly závazků, které, byly, eh, které by pocházely z minulých let. Takže možná toto by bylo třeba upřesnit. A ještě se obratím na pana ředitele. Mohl byste potvrdit eh, prohlášení mluvčího komise, který řekl eh, novináři Politico, že provádění rozpočtu na rok 2018 je zpomaleno, neboť se čeká na objasnění toho, co se stane eh, s tou dohodou, zda bude dohoda o Brexitu či ne, což je novinka s ohledem na to, co nám řekl Nedávno pan Selmayr, generální tajemník komise, eh, na schůzi, kterou jsme organizovali ve Štrasburku. A my jsme řekli, ano, Britové, eh, ty, on nám řekl, ano, Britové budou respektovat své právní závazky, takže já bych rád, abyste mi to upřesnili, jak to tedy je. A prosím, máte slovo, pane řediteli. Uh, thank you, chair, and thanks... Děkuji, pane předsedo, a děkuji také panu zpravodaji za otázku. K té konkrétní otázce myslím, že eh, toto by chtělo podrobnější odpověď, takže já navrhuji, že bych vypracoval písemně a zaslal vám je. Dále stručně, pokud se týče dvou otázek pana předsedy, jenom bych potvrdil, že ne, že do značné míry eh, ty vrácené prostředky z roku 18 reflektují závazky z let 16, 17 a podobně, Většinou tedy jsou to eh, závazky, které se týkají předchozích generací programů, pokud jsem tedy rozuměl správně té otázce. Ne, ne, já jsem to velice dobře pochopila, ale abychom si to objasnili, tady se zdá, že závazky, které byly naplánované rozpočet na 2018 a ty zrušené závazky, ale ty by se mohly buď to týkat rozpočtu 2016, 2017 či 2018, tak to bych rád věděl. A nebo i z předešlých let, 2007, 2008, takže tam není nějaká korelace mezi rozpočtem 2018 a zrušenými závazky, těmi decommitmenty. Ty se týkají prostě vnitřního rozpočtu a to procento, které tam je. Je tedy třeba, abychom si to zanalizovali, abychom přesně věděli, za to je interní či ne, protože takto vzniká dojem, že je to oprava, která se týká přesně rozpočtu 2018, ale zdá se, že tomu tak není, že to jsou zrušené závazky, které se týkají minulých rozpočtů. Proto by bylo vhodné, abychom v budoucnu, pokud nám předkládáte takováto informace, jsme měli nějaký písemný dokument, který nám přesně eh, jak si objasní, k jakému konkrétnímu bod rozpočtu se ty decommitmenty, ty zrušené závazky přesně vztahují. Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu v úvahu. Je poměrně snadné poskytnout vám přehled eh, těch eh, zrušených závazků podle současného eh, víceletého rámce a podle toho předchozího, poněvadž na to máme speciální položky v rozpočtu ale samozřejmě eh, v těch starších letech to je možná trošku komplikovanější a já se budu muset na to podívat, jestli to bude možné přiměřeně udělat. Neboť eh, právě nám řekl pan Murešan, že rozpočet na rok 2018 je rozpočet, který byl dobře navržen, neboť je tam relativně málo zrušených závazků pan, pokud správně chápu pana Morešana, tak ty zrušené závazky se netýkají rozpočtu na 18, ale těch předlešlých rozpočtů. Eh, takže my tady máme eh, zrušené závazky z předchozího roku, které byly převedeny eh, další období, ale ty prostředky jsou poměrně velké v relaci s přidělenými prostředky na 2018. Ano, čili to skutečně nejsou zrušené závazky z roku 2018, to jsou starší. A já si myslím, že je důležité, abychom to věděli přesněji, poněvadž je to důležité, abychom to mohli porovnávat vždycky pro každý rok. Děkuji. Bien, et sur politiku? Dobrá, co se týče politika a toho vyjádření? Možná bych vyjasnil možné nedorozumění. Komise přijala předběžná opatření, která jsou interního charakteru. A my jsme pro příslušné orgány dali k dispozici 85 eh, těch vyčleněných prostředků. To v žádném případě neznamená zpomalení implementace rozpočtu. 85 je eh, více, než je potřebné na to, aby příslušní autorizovatelé eh, mohli plnit eh, svou funkci. A tam, kde výjimečně bude potřeba 100 všech prostředků na začátku roku, což je kohezní oblast, tak tam byly dány k dispozici všechny, tedy 100% prostředků, čili není tam žádný záměr zpomalovat plnění rozpočtu. My tady hovoříme skutečně jenom o předběžném eh, opatření si předběžné opatření, předběžné před opatrnosti. Vidím, že nikdo si nepřál se vyjádřit a protože již tak, e, jako tak máme spoždění, tak bych e, chtěla nejdříve poděkovat našemu všeobecnému zpravodaji panu Mirešanovi. Vy e, tedy vidíte, jak se vyvinul rozpočet a to je trochu jisté následné kroky a děkuji panu řediteli. A nyní přejdeme přímo k hlasování a prosím vás, abyste zasunuli své hlasovací karty do hlasovacího zařízení, tak abychom mohli udělat zkoušku hlasování. Bien, je déclare le scrutin ouvert. Pour... Tímto zahajuji hlasování, je to test tedy. Paní vy vám jednu. Dáme. Já, mluvím. já jsem byla na výboru pro rybolov a tam jsem hlasovala. Já chápu, že asi rybolov je pro vás spíše prioritou. Já bych vám navrhla, abyste si opatřila jednu kartu pro výbor pro rybovol a, a ještě další pro náš výbor. My tady uděláme sbírku, abychom vám zaplatili tu další kartu. Tímto zahajuji hlasování. Tout le monde a voté. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Dokonce někdo hlasoval proti. A jiní se zdrželi. Tedy je zpráva pana Kelmela. Devítka, kdo je pro? Kdo je proti? Drželi se? Schváleno. Jednička, pan Kermel, kdo je pro? Proti? Zdrželi se, ověříme. Elektronicky zahajují hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijeto, 19 hlasů pro, 11 proti. Takže 20, vy jste také pro, dobrá. Přijato. A nyní desítka tedy odpadá. Jedenáctka rovněž odpadá. Dvojka. O té hlasovat budeme. Kdo je pro? Kdo je pro dvojku? Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to přijato. Dvanáct. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Trojka odpadá, neboť dvanáctka byla přijata. A třináct, tedy kde je pro? Proti. Ověříme. Ověříme se elektronickým způsobem. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 15 hlasů proti, 14 hlasů pro. Tady 15 na 15, ale tímto je to také zamítnuto. Čtyřka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Pětka byla schválena bez hlasování. Šestka, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička. Pro? proti, zdrželi se, ověříme si to elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Ať již paní má hlasovala jakkoliv. Osmička, kdo je pro? Proti? zdrželi se, ověříme si elektronicky osmičku. Hlasovali všichni, končím hlasování. Zamítnuto. A nyní celý text, jmenovitě. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, Končím hlasování. Přijato 26 hlasů pro, 27 hlasů pro, 3 hlasy proti a jeden člen výboru se zdržel. Blahopřeji panu Kelmelovi. Sur la section 3 du budget. Oddíl 3 o rozpočtu 2018. To je poslední převod, za který odpovídá Zikvík Murešen. Týká se to plní rozpočet 2018, bylo to tady již nadneseno, když jsme hovořili s panem Urelem. Pan všeobecný zpravodaj, máte slovo. Děkuji mnohokrát, je to správně. Rád bych informoval kolegy o tomto transfery detailně, vůbec to není kontroverzní, je to běžný transfer ke konci roku, já doporučuji kolegům, aby hlasovali pro. Rád bych vám pouze srdčně řekl, že je to celkově 60 milionů euro na platby a závazky, které dnes budou prostřednictvím tohoto transferu. 25 milionů euro bude z okruhu 4 e, to se týká přestupní pomoci, my to převádíme a to proto, že ty to smlouvy a ty implementace byly mnohem, v Turecku byly mnohem pomalejší, než se očekávalo. A pak tady máme další 25 milionů z okruhu 4, které dáváme do akce politiky sousedství, je to v důsledku technického opoždění či odložení jistých plateb v Maroku. Další 10 milionů eur z okruhu 4 je to DCI, je to bezpe- potravinovaná bezpečnost a týká se to ročního akčního plánu 2018. Tam došlo k určitým o odložení pladeb či opozděním a 32 milionů eur z okruhu 4 budeme eh, převádět. Týká se to strukturálních zemědělských holdingu a týká se to toho, že způsobilé náklady byly nižší než ta maximální výše způsobilých nákladů a zůstávají 0,8 milionů eur, které se týkají okruhu 2 a tyto platby nebyly využity v roce 2018, takže celkově 64 milionů eur bude přeneseno do Fondu pro rozvoj venkova, a protože prohlášení o výkladech ve čtvrtém ve třetím století 2018 bylo vyšší než očekáváno. Tam je tedy potřeba mít peníze a proto dochází k tomuto převodu a já ho tedy doporučuji a doufám a, a prosím kolegy, aby ho podpořili. Děkuji, pane všeobecný zpravodaj. Kdo se chce vyjádřit? Eh, pane Urele, máte nějakou eh, doplňující informaci? Ne? Takže budeme hlasovat, kdo je pro. I kdo je proti? Já zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Zdá se, že ne. Je to přijato 27, paní Toma? Ano, takže 27 hlasů pro, 2 proti, nikdo se nezdržel. Blahopřeji obec všeobecnému zpravodaji k oddílu 3 rozpočtu na rok 2018 není žádost o převod a u těch ostatních oddílů tady dávám slovo Paulu Rubigovi. Rozpočet na rok 2019. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Tady je pouze jeden žádost o transfer ze strany Evropského účetního dvora. Ten si přeje dvě stálá místa asistentů předvořit ve dvě stálá místa administrátorů. Účetní dvůr by tuto změnu zapracoval do svého tabulkového plánu pracovních míst během e, příštích dvou týdnů a já tuto změnu doporučuji. Děkuji vám. Děkuji, nikdo nic nezamítá, nikdo nemá žádnou poznámku či otázku a proto si myslím, že se můžeme domnívat, že tato žádost je jaksi přijata. A nyní bude mít slovo paní Monika Holmajerová, stálá zpravodajka pro Eh, politiku budov, která nám představí projekt Welcome Centra, tedy vítacího centra. Děkuji, Milí pane předsedo, milé kolegyně, milí kolegové. U tohoto stavebního projektu se jedná o to takzvané Welcome Center eh, budovy Berlamont. Snažíme se vždy těm bezpečnostním budovám dát nějaký hezký název, ale ve skutečnosti se jedná pouze o to, že, není, že nechceme kontrolovat návštěvníky až přímo v budově Berlamon, eh, jaksi z bezpečnostního hlediska, ale ještě před budovou. Proto se tedy plánuje takovéto jaksi přijímací středisko, aby byla budova Berlamon bezpečnější, bude to mít asi 340 metrů čtvereční a veškeré bezpečnostní eh, kontroly se přesunou ven před budovu. Počítá se s asi 90 tisíci návštěvníky. Budova Berlamont má eh, specifickou smlouvu s belgickým státem a dvě banky eh, se takto sloučily do eh, vlastní společnosti. Tento způsob smluv byl tehdy, jak všichni víme, protože tehdy ještě um, finanční nařízení nedovolovalo, aby si někdo vzal úvěr, tedy instituci by postavili budovu a úvěr splatili. Tehdy to nebylo možné podle stávajícího finančního nařízení, proto bylo nutné se vždy spojit s tím státem, kde budova stojí, tedy s Belgií, a pokusit si tedy nějak v koordinaci s nimi zafinancovat a postavit takovou tu budovu a pak eh, instituce si tu budovu projednali, nebo to bylo na leasing. Tak to tedy ta, vypadá ta smlouva, kterou komise má ohledně budovy Berlamont, má to nějaký zvláštní název celé, Amphiotrish, nebo tak nějak, říká paní řečnice. Já jsem vůbec nic takového neznala předtím, než jsem se zabývala touto smlouvou. Je to specificky belgická konstrukce, která je v podstatě velmi smysluplná a znamená to, že z této smlouvy komise v podstatě má stejná práva, jako kdyby byla vlastníkem, či může se tak chovat, jako kdyby byla vlastníkem. A protože a proto může na celém pozemku 6600 metrů čtverečních stavět, co si přeje, nebo dělat změny na budově Berlamont. To je vše v pořádku. Smlouva s belgickým státem zůstává stejná. Nájemné se nezvyšuje. My sami tu novou budovu zaplatíme a proto se nájemné nezvyšuje. A v roce 2030 ta jedna, respektive obě dvě budovy budou odkoupeny Evropskou komisí za jedno euro. Tyto smlouvy byly tehdy takto nastaveny z důvodu tehdejších právních nařízení ve finančním nařízení a proto my nyní platíme 4,2 milionů za tu novou budovu před budovou Berlamont již byla vybrána firma prostřednictvím výběru věření, byla vydána ta nejlevnější, je to Entreprise Louis de Weil. Bezpečnostní práce mají začít zanedlouho. Původně jsme tam měli již předběžný odhad nákladů, nárůst nákladů je, ale je to pouze v důsledku nárůstu cen, tam nic jiného naplánováno nebylo. Komise je osvobozena od daní, eh, proplácení prací se bude konat v souladu s měsíčními zprávami o kroku. 8 000 elektřina, pak jsou tam náklady na hlídání a samozřejmě také na technickou údržbu ve výši několika desítek tisíc eur, ale v podstatě je to naprosto v pořádku, není to vůbec nebezpečné pro rozpočet a proto já navrhuji, abychom tomu eh, dali zelenou. Děkuji. Děkuji za veškerá upřesnění, nejsou žádné otázky a proto eh, přistoupíme k hlasování. Bude to jmenovité hlasování, zahajuji. scrutin clos. Končím hlasování. Bylo to schváleno 26 hlasů pro, 2 hlasy proti. Promiňte, 27. Děkuji paní zpravodajce. Belgické království bylo velice jaksi inteligentní, chytré, neboť to, kde stojí Berlamont, tady dobře víme, že okolo, tedy se stavěly další instituce a Belgie tehdy navrhla tou budovou, bylo to provizorní. Normálně by se to mělo střídat každých 6 měsíců, ale protože to nebylo vůbec špatné, tak se tam nakonec zůstalo. No, ať je tomu jakkoliv, bylo to jaksi vybráno šťastnou rukou a nyní tedy jsme skončili s hlasováním a slovo má i nadále Monika Holmerová a bude hovořit o projektu, Helios, děkuji. Já jsem s ohledem na budovu Helios. To je takzvaný dos, budova dos, rozpach a co se týče budovy Lakuly, tady mám pouze takovou krátkou předběžnou informaci. Jak jistě víte, tak eh, se budeme přesovat do novou budovou komise Jean Moder, ale z důvodu, které znáte, se to poněkud odložilo. To znamená, že jsme museli nájemní smlouvy pro odběr dvě budovy prodloužit a přizpůsobit. Jsou tam dvě nové dodatečné dohody, které mají být vyjednány k těm stávajícím nájemním smlouvám, tak, abychom mohli ty smlouvy mm, prodloužit až do data toho stěhování. 868 pracovníků pracuje v budově Helios, to je největší budova komise, a více než 400 osob v budově Lakulit. Generální ředitelství, které tam jsou, je Translate, DG Acfin a DG Human Resources plná eh, ta složka nám bude předložena koncem eh, ledna, začátkem úra, což tedy znamená v nejbližší době. A pak eh, to bude předáno se všemi detaily stínovým zpravodajům a jistě budeme mít i schůzku se pracovníky z Lucemburska, abychom si mohli dojasnit veškeré možné otázky. Bien, merci, madame. Děkuji, paní zpravodajko. Obracím se na stínové zpravodaje, zase chtějí vzít slovo. Nebudu je jmenovat, jen se zeptám, který ze stínových zpravodajů by si chtěl vzít slovo. Zdá se, že ne, takže paní zpravodajka byla asi velmi přesvědčivá. A kromě stínových zpravodajů chce někdo jiný vystoupit, nějaké otázky, poznámky? Dobře, takže můžeme přistoupit k následujícímu bodu. A následující bod se týká účetního dvora. Účetní dvůr sestavil zvláštní zprávu o kancelářských prostorách orgánů institucí EU. Tím navazujeme na tyto dvě zprávy Moniky Holmajer a já zde vítám členy výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří se k nám přidali a také děkuji Janu Gregorovi, který je členem účetního dvora. Jsou zde přítomně také zástupci institucí, které jsou uvedeny ve zvláštní zprávě, za parlament, ředitele DG Inlo a DG Fince za komisi pánové Mourinho a Beke, za radu paní Van Hulst, za soudní dvůr pan Šmirs, za Evropskou centrální banku pan Kěšlovský. A teď bych rád dal slovo panu Gregorovi na 10 až 15 minut aby nám odprezentoval zvláštní zprávu účetního dvora o politice nemovitostí. Pane Gregore, máte slovo. Uh, Děkuji za slovo, pane předsedo, vážení místopředsedové, poslanci parlamentu. Dovolte, abych nejdříve poděkoval za příležitost odprezentovat zvláštní zprávu účetního dvora 34 2018 o kancelářských prostorách orgánů a institucí EU. Má prezentace bude mít pět částí. Nejdříve se trochu podíváme na to, co jsme udělali v minulosti ohledně kancelářských prostor, také popíšu obsah tohoto auditu a zaměřím se na naše doporučení. Nejdříve jsme se zaměřili na výdaje institucí o nebo tedy na budovy v roce 2007, to jsme měli zvláštní zprávu 2 lomeno 2007 a v této zprávě naše doporučení zahrnovala lepší definování a koordinování víceletého politického rámce pro budovy. Také jsme doporučovali dlouhodobé smlouvy, které by měly zahrnovat také možnost koupě. Také jsme pochválili potřeby a management informací. Taky jsme se zaměřili na lepší spolupráci mezi institucemi a na využití daňových výjimek. Ve zprávě potvrzujeme, že je zde dobrá úroveň mezi institucionální spolupráce a že zde také došlo k posunu mezi tedy nájmem a vlastnictvím budov evropských institucí. V roce 2014 jsme se také zaměřili na decentralizaci operací Evropského parlamentu a v roce 2016 jsme kontrolovali způsob, jak Evropská služba pro vnější činnost spravuje své budovy všude ve světě. Ve svých eh, výročních eh, zprávách se zaměřujeme na zprávu budov. Já bych zdůraznil dvě věci. V roce 2009 jsme v naší výroční zprávě poukázali na to, že 235 milionů eur bylo zaplaceno předem ve třech letech na projekt budovy Europa. V roce 2017 jsme zaznamenali jisté slabiny, pokud jde o výběrová řízení ohledně dvou smluv pro práce, které byly prováděny na budovách Evropského parlamentu. Dovolte, abych nejdřív vysvětlil, proč jsme udělali tento audit. Výdaje na budovy představují 11 správního rozpočtu Evropské unie, je to asi 1 miliarda ročně. Tato částka je v podstatě stabilní v posledních pěti letech, ale předtím byla trošičku vyšší, takže je zde dlouhodobě, dlouhodobě pokles. Asi 7 jsou nájmy a akvizice a 4 se týkají jiných výdajů na budovy, to znamená údržbu, bezpečnost, energetiku, tak, energie a tak dále. V roce 2013 došlo ke změnám ve finančním nařízení, byly zde výroční zprávy o budovách a také možnost financovat nákup budov přímými půjčkami. Evropské instituce zabírají 2,5 Je to tedy nárůst oproti roku 2004 a odráží to také dvoutřetinový eh, nárůst eh, počtu zaměstnanců. Dovolte, abych také vysvětlil na co jsme se zaměřovali. Zaměřovali jsme se na kancelářské budovy, je to asi 70 celkové plochy institucí. Zaměřovali jsme se na pět institucí, které mají nejvíce kancelářských prostor, to je parlament, rada, komise, soudní dvůr a Evropská centrální banka. A ty mají kanceláře v Bruselu, Lucemburku a Frankfurtu. Zaměřovali jsme se především na nákupy a nájmy, to jsou asi dvě třetiny celkových výdajů na budovy a nedívali jsme se na udržbu, úklid, bezpečnost a další související výdaje. Kde to bylo možno, tak jsme se snažili srovnat údaje a postupy řízení s ostatními institucemi, například ESVČ, účetní dvůr, výbor regionu, Evropský hospodářský a sociální výbor a tak dále. Pokusím se popsat, jaké otázky jsme kladli. Hlavní otázka auditu byla, zda jsou údaje na kancelářské prostory zpravovány efektivně a měli jsme zde tři podotázky. Zda je nějaká zavedená strategie pro řízení budov a zda instituce spolupracují, aby dosáhly úspor. Dívali jsme se na to, jak instituce získávají své kancelářské prostory, zda je to efektivní nebo ne. Dívali jsme se také na to, zda monitorují své portfolio kancelářských prostor efektivně. Dívali jsme se na údaje z října 2017 až června 2018. Navštívili jsme instituce několikrát, navštívili jsme mezinárodní organizace, rozeslali jsme dotazníky. Celkově jsme zjistili, že instituce spravují své výdaje na kancelářské prostory efektivně, ale jsou zde jisté oblasti, které mohou být zlepšeny. Například strategie a plánování může být zlepšeno, některé strategie jsou zastaralé, některé neměly formální status, formální schválení a my bychom vítali eh, lepší plánování pro různé instituce. Rozhodnutí týkající se kancelářských prostor jsou dobře podložené, ale financování složité. Docházelo také k prodlevám při uzavírání smluv týkajících se projektu a to vyvolávalo ještě další náklady. A také monitoring a výkaznictví může být zlepšeno. Naše zjištění číslo jedna, jak jsem říkal, instituce spolupracují, takže spolupráce, spolupráce je široká. Principy pro přijímání rozhodnutí jsou uplatňovány symetricky pokud jde o strategie v oblasti nemovitosti a plánování, tak tam eh, může dojít ke zlepšení, jak jsem říkal. Strategie v oblasti nemovitosti nejsou vždycky formalizovány, nejsou vždy aktuální. Eh, mělo by do toho být zahrnuto také plánování podle scénářů a také jsme upozornili na to, že komise má také velmi dobrý postup, eh, má víceletý rámec pro politiku budov. Dívali jsme se na to, zda úpravy v kancelářských prostorách vedly k nějakým výhodám, úsporám, zda to bylo analyzováno. Zjistili jsme, že to v podstatě nebylo ještě vyhodnoceno, zda to přineslo nějaké ekonomické nebo jiné výhody. Ty nové způsoby práce byly módní před eh, několika desetiletími, řekněme, ale teď už je to trošičku zastaralé. Zjištění číslo dvě, rozhodnutí týkající se kancelářských prostor jsou dobře podložené, ovšem financování je složité. Analyzovali jsme, zda rozhodnutí vycházejí z argumentů, z důkazů, zde zde dochází ke spolupráci s hostitelskými zeměmi, zde je zde podpora od těchto zemí. To bylo všechno v pořádku, ta podpora se týkala vždy konkrétních budov. Financování zůstává složité, tím pádem ovlivňuje rozpočtovou transparentnost, Struktura financování velkých nemovitostních projektů zahrnovala zprostředkovatele, jak státní zprostředkovatele, tak finanční zprostředkovatele, včetně EIB a zálohové platby nevždycky byly uvedeny v tom původním ročním rozpočtu, takže tím pádem to chce zvýšit transparentnost. Zjištění číslo 3. Teď se podívám na ta hlavní stavební projekty, které byly ovlivněny více náklady a také spožděními. Zaměřili jsme se na čtyři projekty parlament, rada, komise a soudní dvůr. Pouze jeden tento projekt dodržel rozpočet a harmonogram, to byl tedy Evropský soudní dvůr. Ostatní budovy zaznamenaly spoždění a v některých případech to vedlo k více nákladům. Dovolte, abych se rychle podíval na jednotlivé projekty. Soudní dvůr. To byl ten pozitivní příklad, kde ten projekt dodržel rozpočet i harmonogram díky především úzké spolupráci s tou hostitelskou zemí, v tomto případě Lucemburskem, Rada. Tady ten projekt také probíhal ve spolupráci s hostitelskou zemí, ale bylo to spíše naopak. Tuto spolupráci posuzujeme negativně a rada musela reagovat tím, že musela najmout ještě další lidi, aby se projekt dokončil, ale spoždění bylo způsobeno také nepředvídatelnými událostmi. Parlament tam byly dva projekty, Došlo ke spoždění z více náklady. Hlavním důvodem byla nedostatečná zkušenost parlamentu jako developera a také to souviselo s problémy při výběrovém řízení. Parlament na to pochopitelně reagoval, snížil velikost toho projektu, také pozměnil technické specifikace a také to více rozdělil, aby umožnil větší konkurenci a to umožnilo přece jen dosáhnout větší konkurence mezi dodavateli a dodržet rozpočet, nicméně došlo ke spoždění a tím pádem odhadujeme další náklady na pronájem, které musí být kvůli tomu uhrazeny na 86 milionů eur. To bude probíhat po dobu asi 6 let. Projekt JMO2 komise ten zaznamenal opravdu řekněme, velké spoždění. Trvalo 15 let, než bylo dosaženo dohody s lucemburským státem. Další prodlení bylo způsobeno nejedno, nebo nejistotou, která se týkala architektonické soutěže, potom administrativní otázky s výběrovým řízením a také bylo nutno zohlednit zvláštní bezpečnostní opatření. Tím pádem kvůli tomuto spoždění dochází nebo vzniknou náklady, více náklady na pronájem ve výši 248 milionů eur. Zjištění číslo 4. Monitorování a výkaznictví je nedostatečné. Konzistentnost dat o plochách je pořád ještě eh, neúplně dokonalá, takže je to v souvislosti s tou změnou finančního nařízení. V roce 2013 informace jsou poskytovány, ale neumožňují srovnávací analýzu. Naše analýza také ukazuje, že třeba Nájmy jsou pod tržní cenou, ale ostatní ceny velmi vzrostly. A konečně poslední slide ohledně našich doporučení. Doporučujeme institucím, aby aktualizovali a formalizovali nemovitostní strategii a pravidelně aktualizovali plánovací dokumenty. Hodnotíme také projekty na nové způsoby práce Doporučujeme zvýšit rozpočtovou transparentnost eh, mechanismu financování stavebních projektů. V roce 2007 jsme také doporučili, aby byly zvažovány differentiated appropriations eh, u budov a také je třeba řádně spravovat velké stavební projekty a projekty obnovy a je třeba zlepšit konzistentnost údajů a monitoring portfolia nemovitostí. Já vám děkuji za pozornost a spolu s kolegy z auditního týmu jsme připraveni zodpovědět vaše dotazy. Děkuji. Děkuji panu Gregorovi za jeho velmi schrnující eh, reprezentaci toho, jak tedy vypadá politika v oblasti budov Evropské unie. Nyní dám slovo našemu stálemu zpravodaji pro politiku budov, ale bohužel zde tady asi není. Přeje si někdo jiný z našeho výboru, například eh, předsedkyně výboru pro rozpočet, ale mám také pocit, že tady byla a nyní již odběhla. Někdo z vás si přeje? Takže není tady ani předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu. Já možná bych měl otázku, pane Gregore. To, co se říká francouzským termínem ramasáž. Z objektivního hlediska ta ramasáž, to schrnování prostředků, není asi to nejlepší s ohledem na rozpočtovou přínos. Znamená to, že se předloží eh, rozpočet, kde ty položky jsou vlastně podhodnoceny. A není to tedy věrný obraz. A a toto se činí velmi systematicky. Vy o tom hovoříte na stránce 25 vaší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 This pragmatic approach allows for the tento pragmatický přístup umožňuje, aby rozpočet administrativních výdajů se stabilně rozvíjel v čase. Nicméně nedomníváme se, že by eh, tato praxe eh, šetřila prostředky daňových poplatníků, eh, jak tvrdili instituce EU. Je to velice elegantně vyjádřeno, ale nebylo by možné, abychom byli více jasnější a požadovali po institucích, aby přestali s takovými praktikami? Je to pragmatické, to je pravda, ale potom by rozpočet věrně neodráží realitu projektů, které má být financovány. I já bych rád věděl, co si o tom myslí účetní dvůr, neboť účetní dvůr je v tomto tady tou odpovídající autoritou. Thank you very much uh, for the question. Děkuji vám za otázku. Eh, skutečně není to příliš transparentní. Eh, my jsme tady, eh, respektive instituce si dohodly úvěrové linky s různými prostředníky a ta ramasáž to tady byla proto, aby se vlastně ty úvěry nemuseli brát. V doporučení číslo 3 doporučujeme zvýšení transparentnosti rozpočtových finančních mechanismů týkajících se projektů. Možným řešením by samozřejmě bylo eh, diferencovat eh, výdaje na politiku budov, bylo by to plánovatelné předem a v podstatě by to takto eh, bylo zapracováno do rozpočtového procesu tam, kde se vyplacejí zálohy na stavební práce, je vždy nebezpečí, že potom na konci roku zjistíte, že nebylo provedeno tolik prací, kolik by odpovídalo té záloze. Děkuji. Oui, certes, mais... Ano, to je pravda. Ale takto systematicky nadhodnocovat i některé položky, proto aby jsme vlastně věděli, že tam budeme moci ty nevyužité peníze využít, a někdy jsou to celé desítky milionů, já nevím. Já mám pocit, že účetní dvůr, spíš se divím, že účetní dvůr nemá více rozhodný postoj k této otázce, protože pokud systematicky se to bude takto eh, uplatňovat a pokud se tedy peníze na, imo, na nemovitosti budou, eh, jak si financovat prostředky, které vlastně vůbec nebyly určeny k tomuto účelu, tak to vlastně spochybňuje autoritu Evropské unie která chce být velice věrohodná a velmi se například dbá na státní deficit členských států na ta 3%. Já si myslím, že přece evropské instituce by měly být příkladem při sestavování a plnění rozpočtu. Bon, vous avez compris que je vous fais... Dobrá, Pochopil jste, že tady vám činím výtku, činím výtku na vaši adresu s veškerým respektem, který mám vůči instituci, kterou před, reprezentujete, pane Gregore. Eh, pane předsedo, ano, já souhlasím, že evropské instituce by se měly postavit do čela a prezentovat v rozpočtech částky, které odpravdu eh, odpovídají postupu stavebních prací. Myslím, že v našem doporučení číslo 3 je jasně řečeno, že by se to nemělo dít. No a co se týče časového rámce pro naplnění tohoto doporučení, tak to je pro rozpočet, který bude začínat po konci roku 2019, takže já myslím, že to skutečně zlepší řízení prostředků vynakládaných na budově a jejich rekonstrukce. Dobrá, ale eh, pokud bych si mohla dovolit jisté doporučení, já si myslím, že účetní dvůr by se to měl více věnovat. Zdá se, že hm, jak si to příliš nesleduje. Zemna v tomto hm, při konkrétním příkladě. Já si myslím, že tady příliš chápe tu pragmatickou praxi, která je provozována, ale to není má představa toho, jak by měl fungovat a pracovat účetní dvůr. Možná, že e, zástupci dalších institucí by si mohli vzít slovo k tomuto tématu, pokud si přejí. Donc, je vais vous... Tedy, e, e, podle já vám tedy dám možnost se vyjádřit, protože bych rád věděl, jak vy vnímáte zprávu účetního dvora. Co byste vy k tomu rádi podotkli, paní Linus? Tu bychom nemohli podezřívat rozhodně z toho, že by nadměrně informovala parlament, co se týče ředitelství INLO. My se často stěžujeme, že nemáme dostatečné in- informace ve své funkci složky rozpočtového orgánu. Paní Linz, co si myslíte o zprávě účetního dvora? Děkuji, pane předsedo, a děkuji také za vynikající zprávu účetního dvora, kterou jsme si právě vyslechli. E, pokud mohu reagovat na vaše poznámky, pane předsedo, e, o informování, tak e, to se může týkat buď to bezpečnostních nákladů, o tom jsme se bavili loni v létě, a e, také e, beru na vědomí e, návštěvy vašeho výboru v naší úřadovně v Paříži a já určitě se v únoru k vám přidám. Pokud by se mohla vyjádřit ke zprávě přečtené panem Gregorem tak především ze strany parlamentu DG Inlo. My velice rádi souhlasíme s tím, co bylo řečeno na téma lepší spolupráci interinstitucionální. Ona se zlepšuje průběžně v průběhu času od 90. let a to na všech pracovištích parlamentu ta e, spolupráce rozhodně dříve nebyla na stejné úrovni, na jaké je dnes. Je to e, velice dobře organizovaná záležitost, vládne zde e, kolegiální duch a odehrává se na formální i neformální úrovni. Taky bych chtěl říct, že za Evropský parlament můžeme říci, že ta otázka, zda si budovy pronajímat nebo nakupovat, byla Eh, zapracována do vaší zprávy. Parlament vlastní téměř 80 využívaných budov a de facto to vyplývá z rozpočtové rezoluce odhlasované někdy v polovině 90. let. A de facto eh, to je za dlouhou dobu jediné strategické rozhodnutí eh, pro administrativu této instituce. Dále bych chtěla říci, že v roce 2010, a bylo to v březnu, předsednictvo parlamentu poprvé schválilo strategii pro budovy, a to střednědobou a dlouhodobou. Následně tato strategie byla upřesněna a vyjasněna prostřednictvím eh, řadou dalších rozhodnutí předsednictva, eh, která tady byla předkládána od roku 2010 také rozpočtovému orgánu. Strategie v oblasti budov byla aktualizována rozhodnutím předsednictva v dubnu 2018. Možná si vzpomínáte na prezentaci generálního tajemníka v rozpočtovém výboru v červenci. Nová strategie v oblasti budov se do značné míry týká eh, těch dosud chybějících prvků našich budov a eh, také jsou zde další související eh, záležitosti jako vhodné flexibilní zařízení pro trialogy, přibližování parlamentu občanům, a posilování různých eh, eh, bezpečnostních eh, stavebních prvků. Pan Gregor toto zmínil a je to hodně zmiňováno v celé zprávě. To je otázka nových způsobů práce. Parlament nechal provést studii v roce 2015 a podle ní plné využití budov Martens a Konrad Adenauer by ušetřilo zhruba 110 milionů eur za období 20 let. Tento projekt ve své podobní, eh, původní podobě eh, byl v roce 15 opuštěn. Nicméně administrativa parlamentu v současné době naplňuje některé prvky eh, tohoto programu v těchto dvou budovách. Odvíjí se to od velmi aktivní, aktivního dialogu příslušnými odděleními a příslušnými budoucími uživateli této budovy těchto budov, tedy těch, kteří využívají budovu Martens a těch, kteří se mají stěhovat do budovy Konrad Adenauer. V případě budovy Martens už máme velice dobrou eh, zpětnou eh, vazbu, eh, prostě, která se týká prvků těch nových způsobů práce. Pokud se týče finančního procesu, finančních postupů, Pan Klety, generální ředitel pro finance, se k tomu vyjádří za chvíli. A ještě poslední poznámka k otázce eh, řízení a eh, výkaznictví. My souhlasíme s tím, že toto je velice důležitá věc a z tohoto důvodu eh, nedávno, čili zhruba roka, před rokem a půl, jsme v případě projektu Konrad Adenauer zavedli takzvanou strukturu štíhlého řízení. Je to velice efektivní a je to lepší způsob, jak získávat aktuální informace včas. Děkuji vám za možnost vyjádřit se k této zprávě, pane předsedo. Děkuji. Ten prostor na spolupráci, což je ta nová položka, Měřili jste už eh, úspory, pokud jde o kancelářské prostory i o výdaje, které tím byly získány? Um, eh, pane předsedo, eh, na tuto konkrétní otázku jsme odpověděli v strategii pro budovy přijatou, přijaté v červenci předsednictvím parlamentu. My máme v podstatě plochu 10 až 12 čtvereční metrů na pracovníka. To znamená, že generální ředitel má tím pádem větší prostor pro utváření způsobu eh, práce svého úseku. Někde se dává přednost individuálním kancelářím nebo sdíleným kancelářím. V budově Martens eh, jsme to udělali tak, že máme sdílené kanceláře pro čtyři kolegy a obvykle je tam jedna či dvě výjimky podle požadavku příslušného úseku a to se týká specifických eh, funkcí, například IT nebo DG Communication. Ovšem obecně Evropský parlament nevyužívá eh, velké kolaborativní prostory, čili eh, ten systém takzvané hot desk, prostě tam, kde eh, by lidé neměli přidělený svůj vlastní pracovní stůl. Toto je, to jsme převzali z toho takzvaného New World of Work, ale v budově Maltens pracuje zhruba tisíc lidí a jejich odezva na to, jak je to organizováno, teď je velmi pozitivní. Je možné lépe využívat prostory a také se více zohledňují sociální aspekty, což předsednictvo žádalo. To znamená různé eh, místa, kde je možné uvařit kávu a informálně setkat a podobně, čili toto bylo velice vysoce ceněno. Děkuji. Pan Klety. Pane předsedo, dovolte, abych se vrátil ke třem věcem, které zde byly zmíněny. Složitost financování, nutná transparentnost a upřímnost a konečně ty více náklady, které vyplývají z nutnosti platit nájem kvůli spožděním. Složitost financování. Tady chci jenom připomenout a doplnit to, co říkal sám pan Gregor. Instituce, kromě Evropské komise, nemají disociované úvěry, s těmi byste mohli plánovat a rozpočtovat na všechny projekty a na víceleté období své potřeby financování a cash flow na jednotlivé roky. To neexistuje. Za druhé, v době, kdy jsme eh, spustili rámcový projekt, tak nebylo ani možné přímo si půjčit. A konečně, jak víte, v parlamentu máme rozpočty, které se trošičku vyvíjejí v závislosti na letech eh, funkčního období. Máme rozpočty na volební roky, které jsou tedy velmi vysoké a zároveň se musíme držet určitého rámce, který je předem definován okruhem 5. Takže ta složitost je výslednicí těchto nástrojů, které nejsou naplánovány a které je třeba jistým způsobem obejít. Ale ta složitost. O té účetní dvůr neříká, že je to špatné nebo dobré. Vyslat člověka na Mars to není ani dobré, je to složité, ale není to nutně špatné. Je to naděje. Když máme projekty, které dosahují 430 milionů a zároveň je třeba zachovat rámec, mít nějaké inovační myšlenky, tak si myslím, že ta složitost, kterou jsme vytvořili, tato složitá architektura, umožnila reagovat alespoň na princip dobrého finančního řízení. To znamená, že pokaždé, když bylo možné neplatit eh, úroky, ale spíše mobilizovat eh, prostředky, které zůstaly v rozpočtu, které nebyly předem tedy nadhodnoceny, to musím říct, to jsme udělali. Takže v tom případě ta technika ramasáž umožnila ušetřit asi 98 milionů eur. Takže si myslím, že ta transparentnost, upřímnost, na té všichni lpíme, ale transparentnost a upřímnost to máte také v tom reportingu ex post, který provádíme ve zprávě o ročním řízení, které je, která je zveřejněna. Ve věstníku jsou všechny transakce. Vždycky komise vyhodnocuje každý krok ramasáže, probíhá veřejná debata, dokumenty jsou zveřejňovány a potom veškeré výdaje jsou konsolidovány v účtech Evropské unie a Evropská komise sama znovu zveřejňuje tyto dokumenty. Já si nemyslím, že rozpočet eh, je transparentnější v okamžiku, kdy je schválen, než když je pozměněn je tam stejná transparentnost a máme povinné zveřejňování po tom provedení. To se tedy týká transparentnosti, to podle mě je zcela dodrženo. Pokud je o tu upřímnost, znovu připomínám, že rozpočtové linky nejsou nadhodnocovány, ale jsme v instituci, která vede politickou činnost a v určité chvíli tato politická činnost může vést k tomu, že například eh, nejsou využity všechny prostředky na naplánované cesty, anebo ta parlamentní asistence, což je tedy rozpočet, který je dán k dispozici každému poslanci, není na 100% využité. V tom případě eh, ta ramasáž představuje 3 až 5 takže je to relativně zanedbatelná částka. Pane Klety, k tomuto bodu, říká předseda, už jsme o tom hodně hovořili, ale pokud by nedošlo k ramasáži na konci roku, tak jak bychom postupovali? No přesně, tady se vracíme k té složitosti, která je zároveň i flexibilitou, protože náš mechanismus financování by umožnil půjčit si 100% na potřeby v průběhu tedy stavby a to by vedlo k tomu, že bychom museli v průběhu celé fáze stavby platit úroky a potom v okamžiku toho splácení ty běžné úroky, které souvisejí s tou půjčkou. My tedy máme možnost půjčky, je třeba zajistit financování před zahájením projektu, protože jsme neměli ani roční úvěry zapsané do rozpočtu, ani u té ramasáže, která je zcela náhodná. Takže základ financování je úvěrová linka u Evropské investiční banky a také komerční banky na základě výběrového řízení za opravdu velmi výhodných podmínek. Máme tam eh, žádná celá 55 úroky, což tedy celkově ještě s tím odkladem, který tam máme o 6 měsíců, eh, vlastně tu úrokovou sazbu ještě snižuje na žádná celá 3 jak říkal pan Gregor, u některých nemovitostních projektů byla velká předplatba, my neděláme platbu předem, my děláme platbu, jak už je vylitý beton. Takže v tomto okamžiku ty finanční prostředky díky úvěrům jsou v majetku Evropského parlamentu, takže tam nemáme zbytečné, přehnané financování, ale financujeme postupně, když máme k dispozici prostředky, nebo když díky té ramasáži máme prostředky, které máme také skladovány, zachovávány stranou, tak můžeme platit v průběhu těch prací. A k těm zprávám ohledně monitorování projektu i k těm zprávám, které jsou zveřejňovány ve věstníku, to vše je velmi dobře sledováno. A ještě poslední věc eh, k účetnímu dvoru a k jejich hodnocení eventuálních eh, více nákladů, které souvisí se spožděním a s tím, že tím pádem musíme dále pronajímat budovy a platit nájem. 4,3 milionu ročně a my jsme toho názoru, že musíme jasně odlišit mezi finálními náklady, což jsou nájmy nebo odpisy, což ve výsledovce podniku, podniku, který je v tomto případě Evropský parlament, zaznamenat ty finální náklady. To jsou buď tedy nájmy anebo odpisy v době, kdy stavíme, tak ty investice, které provádíme, ještě neodpisujeme, začneme odpisovat až od okamžiku, kdy je ta budova uvedena do provozu a do této chvíle ty investice zůstávají v majetku občanů Evropské unie, takže těch 432 milionů, což je v současné době schválený rozpočet v průběhu fáze investice, je to finanční tok, který pochází z rozpočtu Evropské unie, ale není to finální výdaj v tom smyslu, že to je okamžitě promítnuto do rozvahy instituce a do rozvahy Evropské unie. Takže občané, daňoví poplatníci jsou nadále majiteli, samozřejmě v jiné podobě, mohly by se jim vrátit daně, ale ty daně prostě jsou zaplaceny, nicméně daňoví poplatníci zůstávají majiteli té budovy. V okamžiku, kdy začne tato budova fungovat, tak už nebudeme platit nájem, ale budeme mít odpisy a to je 17 milionů ročně, takže je to ještě vyšší než eh, ten nájem právě proto, že lucemburská vláda velmi silně podporuje tento projekt a v průběhu celé fáze výstavby nám umožnila platit sníženou sazbu nájmu. Takže jsou zde dva toky financí z rozpočtu Evropské unie. Jednou finální, jedním finálním výdajem je nájem a druhé je ta fáze, kdy se týká to těch investic, jejichž majitelem zůstává daňový poplatník po celou fázi výstavby. Děkuji. A jakou pomoc tedy přináší ta lucemburská vláda? Asi 50% nájmu. Jsou zde různé smlouvy, které máme. Máme takové budovy, jako třeba budova Schumann, ta je ještě více dotována. Takže právě to umožňuje udržet nájem na, 6, na 14 milionech, jinak by to mohlo být 22 milionů. Hmm, děkuji. Paní Gardia Sabal má pro vás otázku, myslím. Ano, pane předsedo. Týkalo se to předřečnice. Paní Linus není tak eh, tedy spojena s tou zprávou účetního dvora. Spíše se to týká těch sdílených kancelářských prostor, protože jsem to pochopila tak, že měli dobrou zpětnou vazbu. Já musím říci, že já jsem slyšela také negativní komentáře, protože mně připadá zajímavé poučit ze zkušeností tak by mě zajímalo, zda je třeba některé věci zlepšit, zda jste prováděli třeba nějakou anketu, abyste to zjistili, anebo zda neformálně jste zjistili tyto informace. Pokud máte něco podrobnějšího písemně, tak si myslím, že by to bylo zajímavé i pro nás do budoucna ohledně kanceláři Evropského parlamentu, abychom měli k dispozici veškeré informace. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tuto možnost vyjasnit tuto otázku. Měli jsme také hodně negativních komentářů předtím. Byly vyjádřeny jisté obavy ze strany výboru personálu, zástupců personálu, také eh, různé svazy si předem stěžovaly. Já sama jsem třikrát předstoupila před výbor zaměstnanců, abychom vedli otevřený dialog, abych vysvětlila také zástupcům zaměstnanců a těm, kteří byli znepokojeni, že všichni společně jsme v procesu konzultace, než se přesuneme do budovy Demartence. Měli jsme 119 různých setkání a návštěv, které nejdříve realizoval management a potom zástupci různých svazů zaměstnanců. Po přesunutí do této budovy, což bylo v dubnu minulého roku, zatím ještě nemáme tedy rok, většinou po roce provádíme plnou analýzu situace, jsme už měli setkání s výborem zaměstnanců na toto téma, kdy výbor zaměstnanců už jasně řekl, že neslyšeli žádnou další kritiku, s některými věcmi jsou spokojeni, Souvisí to také s tím, že jakákoliv budova, když ji převezmete, když ji začnete používat, tak tam jsou jisté nedostatky některé technické věci, které je třeba ještě doladit, například klimatizaci a tak dále. Nicméně ta kritika, která se týkala těch prostor ke spolupráci nebo sdílených kanceláří, to se zcela uklidnilo. Jakmile uplidne ten plný rok, tak provedeme podrobnější analýzu možných komentářů, ale i my jsme za DG Inlo byli velmi rádi, že některé ty obavy, které vyjadřovali zaměstnanci před nastěhováním, se nakonec neuplatnily. Děkuji, pane Klety, já vám děkuji za vaši práci ve velmi složitém legislativním rámci, ale možná by nám účetní dvůr mohl dát doporučení, aby se zlepšil ten legislativní rámec, tu smlouvu, která nám to znemožňuje. Kdo je za to zodpovědný? Pane předsedo. Částečně vy jako spoluzákonodárci. Byla zde tedy nemožnost eh, si vypůjčit, eh, to už naštěstí neplatí, už je možnost eh, vzít si půjčku. To byla tedy první blokáž. A druhá věc jsou ty disociované nebo nedisociované úvěry. To je definováno ve finančním nařízení. Mohli bychom definovat kategorii úvěrů, které budou věnovány na víceleté projekty. Mohlo by to být v rámci jiných institucí než komise. Když ta nařízení jsou špatně nastavena a když to vede takovým složitostem, že musíme ohýbat základní principy rozpočtových postupů, tak si myslím, že je třeba ta nařízení změnit. Proto tady také jsme. Účetní dvůr i vy sami nám musíte předložit návrhy, aby se ta nařízení změnila a abychom měli jasnější přehled. Když máme zaplatit 40 nebo 50 milionů eh, do Lucemburku, tak prostě není nic jednoduššího, než to tam rovnou napsat do rozpočtu, než čekat na konci roku, až bude provedena ramasáž, abychom mohli udělat převod. Já si myslím, že z hlediska transparentnosti a čitelnosti rozpočtu by to byl pokrok. A já určitě vítám tu vaši práci, ale když říkáte, že ušetříte na úrocích, to je určitě dobře, ale když platí členské státy a většina z nich je v deficitu, tak aby si půjčovali na trhu a potom mohli dávat tyto peníze k dispozici Evropské unii, tak to samozřejmě také znamená úroky. Komise. Pan Mourinho, pan Becker, máte zvláštní komentáře? Pokud budete struční, tak to nebude vůbec špatné vzhledem k pokročilé hodině. Děkuji, pane předsedo. Komentář, který se týká Jean Monnet 2. Účetní dvůr upozorňuje na významná spoždění v tomto projektu. Já musím říci, že nesouhlasíme s hodnocením ohledně finančního dopadu. Jak to tady účetní dvůr prezentuje, protože podle našeho názoru jsou zde jisté prvky, které nebyly zohledněny, nebo prvky, které byly považovány za zatěžující, ovšem nebyla tam jasná příčina důsledek, tedy ten vztah byl tam azbest, že jo, takže eh, nám účetní dvůr řekl, mohli jste klidně opustit budovu Jean Monnet a nemuseli jste eh, najímat eh, další budovu. Tak to je tedy pochopitelně postup, který je účetnímu dvoru vlastní. My jsme s nimi o tom diskutovali. Ovšem nebylo to možné, kromě toho došlo tedy ke spoždění při předání budovy Jean Monnet 2, tím pádem jsme začali splácet mnohem později. To je věc, kterou účetní dvůr nevyčíslil. Je tam také kompenzace, ke které dochází a je to složitější, než si můžeme myslet na první pohled, když se podíváme na ten projekt. A také jsme použili to spoždění k tomu, abychom projekt optimalizovali. Měli jsme původně 3400 kolegů a teď už je to 3700, takže tím jsme nemuseli najímat další budovu pro 650 kolegů a tím jsme ušetřili 10 milionů ročně. To znamená, že nakonec ten obrázek není tak nepříjemný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Tato optimalizace je umožněna díky tomu, že jsme přijali nové metody práce, protože máme asi jednu třetinu příštích eh, obyvatel eh, budovy Jean Monnet 2, eh, kteří budou pracovat v těch sdílených prostorách. Děkuji, pane Mourinho. Máte nějaké doplnění? Děkuji, pane předsedo, velmi stručně. Já si myslím, že pokud jde o nás za komisi v budově v Bruselu, myslíme si, že je to poměrně vyvážený vztah. Jisté kritiky jsou podložené, Například eh, musíme velmi rychle reagovat na ty tři velk, nebo dva velké projekty, to je to konferenční centrum, musíme postupovat velmi profesionálně a to bude okamžik, že vám můžeme ukázat, že to zvládáme. Pokud je ten nový způsob práce, já jsem si vyslechl poznámku představitele účetního dvora, eh, to se vyvíjí. My používáme stejné slovo velmi dlouho, nicméně ta koncepce se změnila. To je první věc. A druhá věc, myslíme si, že by byla chyba zaměřovat se pouze na plochu. Já si myslím, že v této části můžeme velmi rychle ukázat, že používáme s tímto přístupem mnohem menší plochu a bude to znamenat menší náklady, jenže to je mnohem složitější. Může to fungovat pouze v případě, když budeme mít tři prvky, které budou spolu dobře fungovat, to znamená správné řízení výkonnosti personálu, potom informatika, která umožňuje pracovat eh, i na dálku a potom také musí být splněna správná péče o tu budovu. Předseda, a je to všechno v pořádku, tyto tři podmínky, nebo to trvá? Zavádění této nové techniky je komplikováno tím, že třeba změnit chování, osobní chování různých eh, DŽ a také řízení personálu. Myslím si, že to je jeden z nejdůležitějších prvků. Paní Linus vysvětlovala, že strávila spoustu času se zástupci zaměstnanců, aby přesvědčila lidi, že je třeba začít pracovat jiným způsobem a že to jde. Pokud to nebude uděláno, pokud to nebude náležitě vysvětleno, tak tato změna bude odmítána, protože ta změna nebude dobře chápána. Děkuji, to je za komisi vše. Rada paní Van Holst. Monsieur le président, Děkuji, pane předsedo. Já dodám několik dalších elementů k tomu, co řekl právě pan Mourinho. Ano, skutečně. Nejedná se o věc, která má za jediný cíl snížit eh, tu plochu metry čtvereční kanceláří. Ne, ale je to širší koncepce. Tady jde o to, my tomu říkáme bricks, bytes a behavior. To, to vše tři elementy se musí spojit a takto se nalézne řešení, které dovolí kolegům, aby vždy měli, eh, na, mohli kdykoliv nalézt ten prostor pro tu či onu práci, kterou právě provádějí a to možná nejlepším způsobem. Když jsme zahájili pilotní projekt, a my to vyzvíme, neboť chceme co možná nejlépe využít veškerých zkušeností, které již se nazbírají na komisi parlamentu. A my tedy navštěvujeme takovéto budovy a snažíme se naučit, poučit z toho, jak tedy to vypadá. A proto tedy je to nová koncepce, ale zároveň se opímáme o, o zkušenosti z minulých let. Naprosto souhlasíme s doporučeními učení dvora je třeba, abychom ty projekty hodnotili, dále vyvíjeli. A my tady v podstatě experimentujeme s různými typy nového způsobu práce. Máme tam takzvané sign desky či flex desky. To jsou ty dva typy, o kterých hovořila paní Linus. A testujeme oba dva způsoby, tak abychom věděli, jaký dopad to má na spokojenost zaměstnanců, e, jaký tedy ten, ten čip, onen typ, typ kanceláří bychom jim nakonec mohli poskytnout. Takže to je celé na základ activity-based working, tedy různé typy práce pro různé typy prostorů. Například prostor, kde je možné mít schůzi se všemi eh, nástroj IT, tak abychom se mohli, aby se mohla nejvíce využít telepráce, videokonference, takovéto způsoby. A to chování je samozřejmě důležité, a to se týká jak stafu, tak managementu. Jak můžeme zajistit důvěru personálu, zaměstnanců, eh, například eh, v práci na dálku, jak eh, hodnotit kvalitu práce v tom či onom prostředí. Je to kompletní, rozhodně. A co se týče budovy Evropa, závěry, které jsou ve zprávě Uprčního dvora, já nyní přejdu do angličtiny, neboť vše je napsáno v angličtině, v té zprávě pro mě je to jednodušší takže možná já budu hovořit také v jazyce, který používá učední dvůr. Jak bylo napsáno v, kon, eh, v dokumentu, ale neviděl jsem, ta, neviděl jsem to v prezentaci. Budova Evropa nepřekročila rozpočet, to je velmi dobrá zpráva pro daňové poplatníky. Eh, došlo sice ke spoždění, ale bylo to z nepředpokládaných eh, důvodů. Za prvé, to byla Lisabontní, Lisabonská smlouva, která eh, výrazně změnila tedy budovu, tu, tu budovu celkovou. Eh, čili my jsme museli překonfigurovat eh, vlastně budovy pro radu a tak dále. Ta budova se musela upravit. Dále eh, mm, soudní proces, kdy tedy neúspěšný uchazeč o dodavatelství tedy žaloval a dále šlo tam o významný případ znečištění životního prostředí. Čili to znamená, že celkem o tři roky se tato budova spozděla, ale nebyl překonán původní rozpočet. Dále, mechanismy financování jsou složité nebo jsou jednoduché. My si myslíme, že, by byly, že byly jednoduché a že byly v zájmu daňových poplatníků. Eh, poněvadž eh, de facto ta definitivní smlouva, kterou jsme eh, podepsali s belgickým státem, to se odehrálo v roce 2008 a musíte vzít v úvahu tehdejší finanční nařízení. Payment differe už bylo možné a už to vlastně takto bylo v souladu s tou předchozí verzi finančního nařízení. Takže payment referé jsme v roce 2008 použili, ale nemohli jsme si půjčovat. To tehdy nebylo možné. Čili museli jsme realizovat budovu z prostředky, které jsme měli tehdy v roce 2008 k dispozici. My jsme tedy provedli eh, zálohové platby, ale ty šly eh, belgickému státu, ne nějakému prostředníkovi, který by mohl zbankrotovat. Belgická vláda pro nás byla důvěryhodným partnerem, takže my jsme belgickému státu eh, vyplatili zálohy, ale ty zálohy eh, také eh, znamenaly úrok 10,1% a to potom bylo odečteno. Čili tolik několik málo eh, dokumentů, elementů, které podle nás musí být eh, zdůrazněny. Ale jinak eh, plně souhlasíme s doporučením účetního dvora a budeme spolupracovat s ostatními institucemi na jejich naplnění a to co nejdříve a co nejlépe. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji mnohokrát. Je to tedy v souladu s zájmem evropských dělených poplatníků. Já nevím, zda belgických, ale vidím, že to naprosto velice komplexní, jsou tam různé etapy, je snaha věci ujasnit a usnadnit. Ovšem, kdybyste udělali teď tiskovou konferenci a měli to vysvětlit evropskému občanovi, tak si myslím, že byste s tím měli velký problém, aby to vaše poselství, ta vaše informace byla jasná a komplexní. Ale děkuji vám za veškeré právní údaje a nařízení. A, ty, a tak, jak o tom hovořil pan Kalety a ještě paní Zvěr, ne, a za, účet, eh, za soudní dvůr pan Zvěr, děkuji mnohokrát. Tedy soudní dvůr. Co se týče těch eh, institucí v Lucemburku a soudního dvora, které je zvláštně zmíněn ve zprávě pana Gregora. Já děkuji za to, že byly zdůrazněny dobré výsledky soudního dvora během posledních desetiletí. Myslím si, že je několik důvodů pro ty dobré výsledky a jedno je důležité, to je ta úzká spolupráce, kterou máme s lucemburským státem a to by mohlo být i možné doporučení pro eh, instituce, které jsou v Lucemburku, aby se také snažili o takovou tu úzkou spolupráci, neboť my z ní velice těžíme, máme různá privilegia, netýká se to pouze kapacity, ale je tře- třeba, aby tam byla ta vůle, politická vůle ze strany institucí. Druhý komentář, který bych rád nadnesl. Když hodnotíme dopad, eh, co se týče transparentnosti a upřímnosti té eh, praktiky, která se jmenuje ramasáž, tady je třeba se zejména zaměřit na tu proporci ty rozměry. Soudní dvůr, tady máme převody, které se týkají damasáže a je to asi 1 či 2 ročního rozpočtu, což znamená, že rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že bychom tady nadhodnocovali některé jiné rozpočtové položky, tak abychom si uznahnili tu pozdější ramasáž. Je to spíše tak, že skutečně takový ten zbytek a vždycky nějaký zbytek je, to prostě souvisí s plněním konkrétního rozpočtu. Děkuji vám, pane předsedo předseda. Tady byla takové skutečné pledoje pro ramasáž z vaší strany. Možná mě to přiměje k tomu, abych si změnil názor. No, no, asi by bylo vhodné mít přímo mm, v tom roční rozpočtu eh, mít napsáno, jakou budou výdaje eh, na ty budovy a ne pak čekat až na konec rok a ty výdaje financovat se ramasáže. Já bych tedy byl rád, že by bylo vhodné změnit ta pravidla tak, aby bylo možné tedy, aby veškerá pravidla byly v souladu s tou, jak se nazývá, dobrou rozpočtovou praktikou. A nyní má slovo pan Kyselivský. Děkuji, pane předsedo. Bude hovořit za Evropskou centrální banku. Děkuji. Já si myslím, že zpráva účetního dvora tady byla velice pozitivní, takže my vítáme velice dobrou spolupráci našich institucích při auditu, eh, který hodnotil naši politiku budov. Máme tam dva, dvě doporučení na naší stranu. Jde o to, aby se ještě lépe zlepšila naše zpráva, naše zřízení. Eh, já musím říct, že v, roce, lednu 2018 jsme zavedli takový mechanismus, tak my ho zhodnotíme v roce 2020 a uvidíme, jaké jsou jaké budou dopady tohoto hodnocení na naši politiku řízení. Samozřejmě bereme na vědomí pozitivní hodnocení dvora, který se týkalo systému Merci. Nous en avons... Děkuji. To je to, tímto jsme skončili zástupců různých evropských institucí. A nyní se obracím na kolegy, na členy výboru. Máte nějaké doplňující komentáře? Ne? A ještě pan Gregor na závěr, prosím. Thank you very much. Uh, Děkuji vám za eh, komentáře ze strany institucí. Pokud bych mohl eh, jenom krátce k tomu vést několik poznámek. Především chci poděkovat eh, Evropskému parlamentu za to, že strategie, strategie byla formálně schválena na předsednictvu. My jsme také projednali a také rozlišili, jak se stavíme k účtování a zejména tedy k té Eh, odložené diferenciaci nákladu na budovy. Co se týče legislativy a finančního nařízení, eh, dlouhodobě je poněkud zvláštní, že veřejný rozpočet by měl financovat své dlouhodobé investice prostřední, eh, s využitím prostředníkům finančních nebo jiných. To, domnívám se, že by mělo být spíše financováno v rámci tohoto veřejného rozpočtu raději. My tady, tady máme doporučení eh, z roku 2007, já jsem ho zmínil. Eh, tady jsme už doporučili tu diferenciaci přidělených prostředků. Také eh, ve finančním nařízení, tedy v pozdějším 2013, tam bylo skutečně povoleno využívat prostředníků. Dále eh, ty belgické projekty, ano, eh, tady vyšly, byly určité neočekávané okolnosti, například v případě té budovy Evropské rady. Eh, pak dochází k prodlevám u jednotlivých projektů, které často nemohou instituce ovlivnit. A třeba v Lucembursku se ukázalo, e, že e, ta spolupráce s příslušným státem byla dobrá. V případě Belgie to bylo už o něco méně pozitivní. E, celkově my jsme tedy po pěti auditorech nebo spolupráci s pěti auditory eh, skutečně dospěli eh, ke schválení ze strany účetního dvora. A eh, tady je vidět, jak důležité je mít možnost porovnávat data mezi jednotlivými institucemi. Já vám tedy děkuji za pozornost a za vaše připomínky ze strany všech institucí. Děkuji. Jsme dospěli ke konci tohoto tématu. Um, byla to velice zajímavá zpráva. Děkuji panu Gregorovi a děkuji účetnímu dvoru za kvalitu jejich zprávy. Děkuji také tlumočníkům, říká laskavě pan předseda, kteří akceptovali eh, prodloužení své práce tak, abychom se mohli lépe chápat během našeho slyšení, abychom se mohli lépe rozumět během našeho slyšení, které se týká politiky budov evropských institucí. Děkuji také zástupcům různých evropských institucích a vítám a obdivuji e, za tu obrovskou práci, kterou oni odvádí, když pracují s texty, které jsou tak komplexní, že ne vždy jsou zcela jasné. Já tedy doufám, že dostaneme o příslušná doporučení, tak abychom mohli zrevidovat veškeré právní texty, e, samozřejmě také finanční nařízení, tak, aby vaše práce byla zjednodušená a jistě si pochopili, že my velice dbáme zejména o to, to je to naše priorita, abychom mohli předkládat rozpočet, který bude jedním obrázkem toho, co Evropa dělá. Tímto způsobem chceme přispět k demokracii a hovořit k evropským občanům, protože mm, aby se z toho nestaly pouze takové ty naše interní malé záležitosti. Já také samozřejmě i vítám do Lucembursko a samozřejmě um, Eh, Lucembursko si myslím, že má výhodu z toho, že tam instituce jsou, nebo to také vytváří pracovní místa, ale ještě jednou děkuji za to, že Lucembursko, pokud jsem správně pochopil, hradí část nájemného a samozřejmě na, na druhou stranu belgický stát ten trochu nahrazuje naše evropské instituce tak, aby ty práce mohly eh, pokračovat rychleji. Eh, naše příští schůze se bude konat 7. února a 22. 29. ledna pravděpodobně, ano, právě mi bylo znameno, se bude konat společná schůze po výboru pro rozpočtové a rozpočtovou kontrolu, to bude první a druhý schůze našeho výboru pro rozpočet. Děkuji vám Děkuji vám za vaše příspěvky, bylo to velice zajímavé, nikdo další si nepřeje vystoupit a tímto končím naši schůzi.